Kolegové, kolegyně, prosím, abyste se usadili. Please, colleagues. Milí kolegové, už musíme začít naše dnešní setkání. Takže vás prosím, musíme začít toto vlastně první společné setkání našich dvou výborů, hospodářského měnového výboru a rozpočtového výboru, pokud je o návrh na řízení týkající se Evropského fondu pro strategické investice. Je to samozřejmě nesmírně důležitý okamžik pro Evropský parlament, pro nás jakožto spoluzákonodárce, pro náš výbor, Evropský parlament požádal Evropskou komisi, aby se věnovala té investiční propasti, což je podle nás jeden ze základních problémů evropského hospodářství. A proto vítáme prezentaci Evropské komise, která se týká právě tohoto nařízení. A zároveň vítáme to, že investiční plán Evropská komise začlenila do centra celého svého programu a zároveň, že bude Evropská komise dodržovat komunitní metodu, to znamená mm, spolurozhodování v této oblasti je k dispozici a můžeme tudíž uplatnit naše odpovědnosti, naše pravomoce v této oblasti a snažit se o co možná nejrychlejší postup, tak aby toto nařízení vešlo v platnost co možná nejdříve tak aby Junckerův investiční plán začal fungovat a začal poskytovat očekávanou podporu obnově naší ekonomiky, ale zároveň jsme si vědomí naší odpovědnosti. Musíme se snažit maximálně um, nějakým způsobem zlepšit tento program, tak aby byl funkční, abychom zlepšili um, nalezli vhodnou formu demokratické kontroly, pokud jde o mandát, pokud jde o dohodu Evropské komise z EIB. Hmm, bude se tvořit samozřejmě celý fond a budeme využívat evropské prostředky, evropský rozpočet, jakožto záruky tohoto fondu a tím pádem samozřejmě, že Evropský parlament tím získává konkrétní odpovědnosti jelikož Evropský parlament je jednou z rozpočtových autorit Evropské unie, jednou z rozpočtových institucí. Jak víte, konference předsedů se rozhodla o společné kompetence v tomto ohledu, které udělala výboru Econ, i rozpočtovému výboru ITRE a TRAN. Výbory jsou na základě článku 54 přidruženými výbory a ještě je zde několik relevantních výborů, které samozřejmě poskytnou svá stanoviska a budou rovněž přidruženy na základě eh, na základě eh, našeho pravidla vnitřního 53+, plus, tak jak tomu říkáme v našem žargonu. Naši zpravodajové jsou k dispozici předloží nám, představí nám tento plán, ale nejprve, jestli dovolíte, pan Artur, který je předsedou rozpočtového výboru, rovněž několik slov. Milí kolegové, milé kolegyně, já skutečně jsem opravdu nesmírně rád, že máme toto společné jednání našich dvou výborů, ekonu a rozpočtového výboru. stran a ITRE budou přidružené výbory Samozřejmě i jiné výbory se připojí k tomuto našemu úkolu a já si myslím, že máme příležitost prokázat to, že Evropský parlament není nikdy tak silný, jako právě v okamžicích, kdy naše výbory se mohou spojit v různých návrzích, které budeme předkládat v našich pozicích a zároveň se budeme snažit prokázat, že jsme schopni, že jsme schopni velice rychle přijmout rozhodnutí, které by jsme poté umožnili, předložili Evropské komisi, která potřebuje právní nástroj, tak aby opravdu došlo k realizaci tohoto ambiciozního plánu, jež by měl stimulovat investice na celém území Evropské unie. A tím pádem přispět k určitému obrovskému nárůstu eh, našeho růstu, našeho hospodářství a zároveň samozřejmě boji proti nezaměstnanosti. Proto jsem, proto jsem nesmírně rád, že naše dva výbory budou spolupracovat a věřím tomu, že to bude pro dobro obou našich výborů k našemu zájemnému žitku. A nyní, jestli dovolíte ještě jednou, pan spolupředsedající, pan Guatieri, děkuji, děkuji, Žáne, děkuji za tato úvodní slova. Myslím si, že můžeme začít a proto, jestli dovolíte, za Ekon je zpravodajem pan, pan eh, Bulman verehrte Vážení předsedové, milé kolegyně a milí kolegové, vážený pane kolego, vážený pan kolega Fernandez, jakožto spolu zpravodaj, vážení stinoví zpravodajové a vážení zpravodaje v přidružených výborech. Toto je skutečně velká událost, to vidíme také na tom ohlase dnešní první společné schůze. A tento ohlas je skutečně hoden té záležitosti, je to velmi důležitá věc. Panové předsedové právem vyjádřili, jak důležitá je tato iniciativa, iniciativa komise, jak důležitá byla a jak důležitá je i nadále. Eurozóna stále ještě nedosáhla úrovně kterou měla před celosvětovou finanční krizí s ohledem na svou hospodářskou na svůj hospodářský výkon. Máme zde obrovský nedostatek investic v členských státech, a to jak ve veřejném e, oblasti, tak v oblasti soukromé. A nyní je skutečně na čase, abychom proti tomu něco podnikli. Junckerova iniciativa je iniciativa, kterou vítáme jako parlament. Myslím si, že to můžeme takto říci napříč všemi frakcemi a myslím si také, že zpravodajové a stínoví zpravodajové, se kterými jsem mohl doposud hovořit, by všichni podpořili to, že chceme učinit vše, co je v našich silách, abychom co možná nejrychleji vše dokončili, tak aby to mohlo efektivně začít fungovat. Což ovšem nesmí znamenat, že kolegové a kolegyně by se vzdali své odpovědnosti zákonodárců. Ne, zcela naopak. Je třeba, abychom dostali své odpovědnosti a zároveň pracovali efektivně a rychle. To nemusí být v rozporu. Chceme pracovat efektivně a zároveň důkladně a chceme přitom objasnit důležité otázky a podle našich možností a schopností se snažit o to dosáhnout lepšího řešení, pro otázky, které jsou ještě otevřené v rámci tohoto návrhu. A já bych tady rád e, některé z těchto otázek jmenoval. To jsou ty otázky, pro které musíme hledat řešení. A jsem si jistý, že kolega Fernandez a další zpravodajové a stínoví zpravodajové se k tomu ještě vrátí a rozvedou to. E, všichni jsme jistě toho názoru, že tento fond představuje, respektive potřebuje silné vybavení peněžními prostředky. Nebylo by vhodné, abychom tady nyní zpočátku měli pouze dva pilíře financování, jednak tedy Evropskou investiční banku a jednak rozpočet Evropské unie. Bylo by lepší, abychom tedy měli jakousi širší bázi, širší základ. Ale samozřejmě musíme, a tím se budou zabývat kolegové v výboru pro rozpočet a v dalších odborných výborech. Musíme se tedy zabývat touto otázkou. Má ten návrh financování, se kterým přišla komise, být akceptován v té podobě, v jakého komise předložila, či existují nějaké alternativy. To se týká zejména výboru ITRE a výboru TRAN, jejichž programy Eh, zde tedy budou muset být přizpůsobeny neodpovědným způsobem, ale já vím, já z výboru pro rozpočet, že toto je velice citlivá otázka, na kterou ovšem musíme nalézt odpověď. A další věc, další komplex, eh, se který, kterým se budeme muset zabývat, to je otázka, jak dospět ke kvalitě co udělá, co zajistí kvalitu této iniciativy, co zajistí kvalitu těch nových produktů z tohoto fondu, té nové strategie fondu ve srovnání s tím, co jsme již zažili v minulosti a také ve srovnání s tím, co již nyní dělá Evropská investiční banka. Co je tedy to specifikum, ta specifická kvalita naše, naší nové investiční strategie? V čem spočívá? Komise říká ano, my bychom rádi šli do vyššího rizika. Chtěli bychom jít do investičních oblastí, které byly dosud zablokovány. To je, myslím, rozumný přístup. A z hlediska parlamentu si musíme položit otázku, jak to chceme změřit a jak to chceme jako parlament uh, sledovat tento proces, jak ho chceme kontrolovat proces financování vyššího rizika. Je tady důvěra jedinou kategorii, nebo jsou tady jiné benchmarky? E, jiné možnosti toho, jak to sledovat. Jsou tady e, jiné možnosti operativní, tak aby se nepostupovalo tak jako do posud, ale tak, aby bylo možné investovat do výše rizikovějších oblastí, tak abychom otevřeli nové perspektivy trhu, abychom pojistili, e, jak si zajistili dobré fungování našich ekonomik. Takže je to zvýšené riziko tím jediným kritériem nebo existují ještě další kritérie? Například určité oblasti, kde není dostatečná infrastruktura. Často se hovoří o energetické účinnosti, otázkách dopravy a říká se o to, že bychom měli zajistit eh, širokopásmové eh, připojení eh, celoplošně. To jsou věci, na které bychom měli zavěřit, zaměřit naše investice a dále jakožto centrální nositel hospodářské aktivity se zaměřit na malé a střední podniky a posílit je, aby skutečně mohly rozvíjet plně své možnosti a aktivity. Jsou tedy nástroje, které byly navrženy, již dostatečně kvalifikované a ta operacionalizace, která se plánuje v fondu, je dostatečně kvalitní pro to, aby mohla dosáhnout našich cílů. O tom musíme diskutovat a pokud ne, tak musíme nějakým způsobem ty nástroje zlepšit, doladit, aby skutečně byly z toho dosáhnout cílu, které od nich očekáváme. A další věc, tuto eh, otázku si musí položit všechny zapojené výbory, Jakou roli má Evropský parlament v této nové institucionální struktuře? Eh, bude tedy vytvořen fond EFSI, eh, ve založí se úzká spolupráce s Evropskou investiční bankou a jaké je místo Evropského parlamentu, který jakožto složka rozpočtového orgánu dává k dispozici rozpočtové prostředky. Mnozí kolegové mi říkali, že jsou ochotni dát peníze do tohoto nového fondu, ale že v tomto případě chtějí mít záruku, protože ty peníze budou investovány minimálně tak chytře, jako kdyby bývaly zůstaly v těch původních rozpočtových položkách. Proto chceme mít právo spolu rozhodovat v otázce, jak se peníze budou utrácet, které projekty tedy mají smysl, kde je smysl na eh, spolupráce mezinárodní, regionální a evropskou úrovní a jaké možnosti má Evropský parlament v tom nedetailně. To není naším úkolem, ale v zásadě jakým způsobem tedy kontrolovat a sledovat to, čerpání prostředků, tak abychom my mohli dostat naší odpovědnosti zvolených zástupců lidu. To tedy bude naším úkolem. My se musíme snažit nalézt cesty, jak tady náš vyjasnit eh, naše místo, naš naše roli. Já tady nechci předjímat, ale jedna věc eh, se mi zdá být jasná. Bylo by, nestačí nám to, aby nějaký zástupce jednou za rok k nám přišel a předložil nám nějakou zprávu, abychom jednou za rok dostali zprávu o tom, jakým způsobem se čerpali a rozdělovali prostředky. To nám parlamentu stačit nebude, budeme se snažit nalézt jiné formy spolurozhodování a spolu Eh, zapojení do tohoto procesu. A poslední věc, musí nám jít o to, abychom dostali k jednomu jednacímu stolu veškeré aktéry a subjekty, aby ten proces byl zdařený, ale abychom, důležité je také, abychom ve fázi implementace reálních projektů zajistili, aby jsme tady měli dobrý mix politik, který bude účinný. Tak, aby eh, skutečně jsme měli účinné soukromé investice, a zároveň, abychom byli schopni již dnes naše trhy přizpůsobit eh, možnému fungování budoucnosti, aby trhy byly schopny obstát i budoucnosti, abychom měli dobré investování do invest, infrastruktur. A je třeba rovněž zajistit, aby veřejné financování mohlo přiměřeně sehrát svou úlohu v těch oblastech, kde se ještě nedaří dnes mít projekty, které by byly schopné obstát na trhu. Jde o projekty, které téměř již tuto schopnost mají a my musíme zajištit, aby v budoucnu takovéto projekty na trhu obstát mohly. A tady bude důležitá role parlamentu, která spočívá v tom, abychom my byli jakýmsi rozhraním jednotlivých aktérů a jakožto toto rozhraní zajistit to, aby celé, celá věc fungovala. Mám tím aktéři, tím mám na mysli EFSI, EIB, ale také veškeré platformy, také národní podpůrné banky, kde máme kde, které již mají expertízu o národních a regionálních trzích. Všechny tyto aktéry je třeba zapojit, aby naše věc se zdařila a byla skutečně v pořádku. Děkuji kolegům za pozornost. Děkujeme Udo Bulmanovi a nyní spoluzpravodaj za rozpočtový výbor pan Fernandéš. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Já bych chtěl zde pozdravit oba dva předsedy, obou výborů, rovněž zdravím veškeré kolegy a Samozřejmě se tady obracím speciálně eh, na svého spoluzpravodaje, pana Udo Bulmana. Jsem si jistý, že společně skučíme vše, co je v našich silách, samozřejmě společně s dalšími zpravodaji a stínovými zpravodaji. A já doufám, že, dost, že budeme schopni tedy dostat těch očekávání, které v nás vkládají občané. Já si myslím, že tento fond je skutečnou příležitostí pro Evropskou unii. Je to příležitost, kterou bychom měli podpořit a ve kterém bychom měli schrnout vše, co již existuje, Například tím mám například víceletý finanční rámec. Evropská unie momentálně obrací stránku a její občané od ní očekávají, že tyto investice pro růst, že tyto investice budou také pro zaměstnanost. A tento plán je důsledkem jistého závazku předsedy Evropské komise, ale také e, výsledkem prosby se kterou se Evropský parlament obrátil na komisi již několikrát. Pro nás je to příležitostí, abychom dali pouze 8 miliard eur z našeho rozpočtu jakožto záruku a pomocí toho můžeme dosáhnout můžeme dosáhnout investic ve výši 315 miliard eur. Pro nás je to tedy příležitostí, abychom zmobilizovali prostředky, které již máme a rovněž zmobilizovali soukromé prostředky. A toto je výzva. Výzva, kterou tady máme, výzva vůči parlamentu a my tady musíme během krátké doby se pokusit, já jsem jist, že se nám to podaří, musíme tedy se pokusit v rámci doby, kterou máme k dispozici, dosáhnout toho, aby ta, tato legislativní záležitost skutečně byla úspěšná. A eh, koncem června, to je tedy naše lhůta, Eh, toto musíme mít hotové, což je výzvou pro všechny, kteří budou eh, takzvanými potenciálními eh, příjemci investic tohoto plánu. Je to plán, který nesmí vylučovat žádné členské státy. Je důležité, aby tady byla rovnost. A já si myslím, že tady je dobrá nápad té platformy pro investice, platformy, která bude radit a která jak si pomůže případným zájemcům vytvářet projekty a dávat jim dobrý příklad, jak investovat, to si myslím je vhodné. A máme tady také výzvu pro inovace, protože investice um, samozřejmě mohou vést k inovacím a inovace mohou vést k investicím. A je důležité, abychom tedy byli schopni být, využít tohoto plánu. Naše cíle jsou skutečně širokosáhlé. A já souhlasím s tím, že Evropská strategie Evropa 2020, kde se snažíme mít schůdné investice, kde se snažíme mít udržitelný a inteligentní růst a inkluzivní růst, a nad tento plán, a chci říct, že tento plán nejsou pouze investice, že má celou řadu kolaterálních pozitivních dopadů. Například to, že odstraníme právní překážky pro prohloubení vnitřního trhu. A dále, že poskytneme podporu, a to je velice důležité, a podporu podnikům, které mají méně než 3 tisíce pracovníkům a zejména potvoříme malé a střední podniky. A já jsem velice rád, jsem potěšen, že zjevně který panuje mezi námi, respektive na radě, panuje velký koncensus v tom smyslu, že tento plán je nutný a že je naléhavý. E, většinou máme tu situaci, že tady máme Evropský parlament, který je více ambiciózní, a více sjednocený než rada. A já doufám, že nyní, kdy tedy na radě máme tuto jednotnost, že e, toto povede k úspěchu tohoto plánu. A rád bych chtěl říct, že otázky, které tady musíme vyřešit, a jak pan kolega Bulman o nich hovořil, nebudou překážkou pro to zásadní. A to je to, abychom zrealizovali tento plán ve výši 315 miliard eur. A je to také výzva pro samotné členské státy. O tom se tady již také hovořilo, hovořilo se o těch platformách pro investice, které by mohly být úspěšně, které budou jaksi hodnotit projekty v oblasti infrastruktury, například v oblasti ekologické a energetické infrastruktury, v oblasti digitální agendy. Takovéto plány by mohly nalézt prostor právě zde. A myslím si, že vlastně investiční plán by se mohl propojit se, se strukturálními fondy, eh, protože jeho cílem není je nahradit. Eh, tady máme příležitost, kterou nesmíme ztratit a evropští občané by nikdy nepochopili, jak je možné, že evropský rozpočet pouze funguje jako zároka, že tedy nedává peníze pro investice. Pokud to takto bude, tak oni nepochopí, proč jsme tedy takto uvolnili prostředky, pokud náš plán nebude úspěšný. Jistě, eh, v rámci plánu máme možnost ho i vylepšit a to je náš závazek. A tímto posílíme i naši legitimitu. A zde máme jistý rozdíl mezi jinými již stávajícími fondy. Víme, že velmi diskutujeme o tomto tématu, v ostatních fondech jsme takovou tu investici diskusi neměli a toto je, myslím, dobrý signál je jasné, že chceme důvěryhodnost. A navíc bychom rádi, a i se to také zmiňovalo zde, potřebujeme transparentnost. Ta je nutná. Potřebujeme mít dohled, kontrolu, sledování ze strany Evropského parlamentu. Musíme kontrolovat, jak bude naplňován tento plán a není možné, aby tato kontrola spočívala pouze v tom, že jednou za rok zde něk- eh, k nám někdo přijde, řekne nám, co se zrealizovalo. Dále máme zde eh, výbor pro investice. Výbor pro investice bude dělat jakýsi předvýběr projektů a pak Evropská investiční banka bude tedy eh, mít poslední slovo a řekne, zda přijme eh, rozhodnutí investičního výboru či ne. Investiční výbor ovšem nesmí být pouze jakýmsi multidisciplinárním týmem. Já si myslím, že investiční plán dovoluje jít nad víceletý finanční rámec, nemůže ho spochybnit, ale skutečně dovoluje jít nad něj. Je tady řada otevřených otázek, jaké jsou například ty rozpočtové linky, ze kterých půjde ta záruka pro investiční plán. A jsou tady také otevřené otázky, které, jak to, které se týkají například cílem fondu, fondu, jaké bude výnosnost, jaký bude užitek, kam poplyne tento užitek. A ten by právě mohl plynout zpět do těch rozpočtových linek, ze kterých je poplyná ta záruka, pro projekty, které nemohly být konkretizovány právě protože zde záruka byla. Takže to by byla jakási forma jak ne znepochybnit závazky, které existují v rámci víceletého finančního rámce. Já jsem jistý, jsem si jist toho, že navzdory všem těm otevřeným otázkám, navzdory tomu, že nemáme mnoho času, jsme schopni odstranit obavy evropských občanů a skutečně jim poskytnout naději a občané od nás očekávají, že dokážeme Evropu obrátit směrem k růstu, že podpoříme malé střední podniky a já jsem si jist, že když budeme spolupracovat tak jako do tak se nám podaří dospět k dobré dohodě a to v té lhůtě, kterou, ke které jsme zavázáni. Děkuji. Děkujeme, pane Fernandeše, a nyní stínovi zpravodajové za Ekon. To bude pan Mark Karas EPP. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že tato zpráva a naše práce ruší veškeré dosavení rituály, na které jsme zvyklé. Musí je prolomit. Tyto zprávy a tento fond nesmí eh, být předmětem vyjednávání podle těch linií, které dělí výbory a frakce. Ne, musí se stát naším společným úsilím, společným úsilím Evropského parlamentu a Evropské unie. Prosím, odložme i hned naše veškeré ideologické a institucionální překážky a bariéry. V opačném případě, pokud je neodložíme, tak se dostaneme do situace zanicovatých válek a roztříštíme naše úsilí a ztratíme tu velkou vizi, která se pojí s tímto fondem. Nebudeme schopni ji naplnit. Tento fond musí mít, mít nějaký reální důsledek. Musí mít za důsledek něco, z čeho by nemohlo být dosaženo jinou cestou. Tento fond musí jít nad stávající nástroje a proto já bych chtěla sám za sebe velice jasně říci, že to, co slyšíme z trhu a to, co velice dobře víme, ta rozhodnutí pro jednotlivé projekty musí probíhat nezávisle. Nesmí podlehat vůbec žádnému politickému vlivu, neboť v opačném případě eh, nezajistíme ten podíl soukromých investorů, které, který má vést k tomu celkovému objemu 315 miliard eur a k tomu, jak řekla Mezinárodní organizace práce, nezajistí to, že bychom mohli vytvořit těch 2,1 milionů nových pracovních míst. A proto si myslím, že bychom všichni si měli hned uvědomit, že je nesmysl, abychom věřili, a týká se to členských států, zapomenout tady na to, že někdo, kdo dává peníze, že je bude dávat do své země a do své oblasti a že tyto peníze zpět nutně získá do své země a do své oblasti. Neboť tato zásada je v rozboru. Rozporu já to tady řeknu zcela otevřeně a často slýchám, že souvislost mezi soukromými investory a nezávislým rozhodováním o tom, kam ty prostředky poplynou, že tato souvislost existuje v tom smyslu, že ty prostředky z fondu, že se na ně hladí jako na vlastní kapitál fondu. Kapitál fondu. Neboť my zde máme vlastní zdroje, soukromé investory. A nezávislé rozhodování o projektech, nezávislé předělování peněz projektům a v tomto případě si musíme zvážit, jak k tomu přistoupíme, jak to celé zorganizovat a jakou roli bez překážek, ale v rámci naší odpovědnosti, naší odpovědnosti parlamentní kontroly a toho, že odpovídáme za rozpočet a toho, že jsme zástupci občanů, Jakou roli tedy ve správní struktuře a struktuře řízení a rozhodování parlament má a, a může mít a jakou roli chceme mít a jakým způsobem dospět k tomu, abychom takovouto roli skutečně měli. A druhá oblast, o které bych se rád krátce zmínil, je toto. Fond EFSI má být otevřen soukromému, soukromé ekonomice a pomoci jí tím, že převezme rizika, ale v ideálním případě nemá financovat žádné projekty, pro které členské státy momentálně nemají peníze. Tedy tento fond musí de facto podporovat trvalé udržitelné projekty, které budou mít předanou hodnotu pro Evropskou unii, A zároveň se pojí s větším rizikem. A třetí věc, je třeba se vyhnout tomu, aby investiční možnosti pro soukromé u ekonomiky pro soukromou ekonomiku byly nějakým způsobem předem omezovány nějakými ustanoveními. A to, co zde jistě vyvolá, jsou diskuzi, je to, že dodatečné financování ze strany členských států, které je nutné, otázka je, na jaké platformě se bude odvíjet. A až budeme vědět, na jaké platformě se bude odvíjet a s jakými důsledky, zejména s jakými důsledky pro pakt stability a růstu. Toto je zásadní. Je třeba eh, mít o tom konkrétní informace, neboť pro mne a mou frakci, a raději to řeknu za sebe, to mi lépe projde. Otázka. Zda tyto investice a jakým způsobem budou propojeny či započítány do paktu stability a růstu, to je, to je téma. A pružnost paktu stability a růstu nesmí být využívána proto, aby se oddalovaly nutné strukturální reformy. Tedy máme zde souvislost strukturální reformy, sanace rozpočtu a investice. A není možné k ní přistupovat jaksi nezodpovědně. A tady prosím o otevřený dialog o dialog, který má být vždy zpět. A prosil bych, aby byl zpět s možným kompromisem, který by podpořila velká většina mezi výbory, mezi frakcemi v tomto parlamentu. A doufám, doufám, že v rámci naší přípravné práce nebude každý výbor psát nějakou celkovou zprávu, že nebudeme po každé debatovat o tom celém, ale že si vybereme jednotlivé relevantní body podle příslušnosti našich výborů a takto přistoupíme k našim zprávám, abychom dosáhli skutečného přidané hodnoty. A z hovoru, který jsem vedl v poslední době, vidím, že již existují fondy, které podporuje Evropská unie, a je zde i soukromá účast, která odpovídá vyšší procentu EFSI, které by byly ochotny dát peníze do fondu, poskytnout svou expertízu, zapojit je do práce parlamentu a i to bychom měli využít. Děkuji mnohokrát. Thank you, Mr. Karas. Děkuji, pane Karasim. Opravdu eh, naším cílem pochopitelně je spojit eh, celý parlament a právě proto budeme mít eh, jeden, jednu zprávu, kterou vypracuje společně, vypracují naše dva výbory a vždy budeme mít také společné diskuse. A Chtěl bych vás vyzvat, abyste byli solidární a jednotní eh, také v následující diskusi. mám celou řadu žádostí o slovo. Eh, prvním bude zástupce SD, pan, ehm, Izabel Toma. Děkuji, pane předsedo. Přestože samozřejmě Máme radost eh, z toho, jaký postoj k tomuto investičnímu plánu zaujala Evropská komise, tak tady pořád přetrvává řada nezodpovězených otázek. A to hlavně o tom mechanismu, který se navrhuje. A ty otázky je potřeba odpovědět co nejrychleji. Nejprve k tomu rozpočtu. A omlouvám se, paní eh, moje kolegyně eh, tady nemůže být, protože nevíte, až se to tomu změnilo. Ale nikdo nic nenamítá eh, proti tomu, aby se z evropského rozpočtu financovaly tyto investice. To by také mělo umožnit eh, lepší eh, spolurozhodování o těchto otázkách. Nicméně my se chceme ptát na ta rozhodnutí, která s tím spojí ohledně Euro, Connecting Europe Facility a Horizon 2020. My si nemyslíme, že to jsou úplně nejlepší volby, protože je to Eh, relativně bezbolestné pro ty stávající projekty a eh, to bychom také měli využít. Ten za, rozpočtový základ eh, a poté to navýšení EI, e rozpočtové IB. se ptáme, jestli tento základní kapitál ve výši 21 miliard euro vůbec může stačit. Rada dala najevo, že nechce účast členských států takže se pořád eh, musíme ptát, jestli eh, eh, to vůbec bude možné, jestli bychom neměli hledat nějaké nové způsoby navýšení toho kapitálu, abychom znásobili ten pákový efekt. A dále, další otázka, kterou my si klademe, je, a už to tady bylo jednou řečeno, Jde o to, aby členské státy nepředstavovaly překážky při výběru těch eh, nejlepších projektů. Měli bychom velmi obatrně dbát na to, aby ty prostředky šly na projekty, které jsou nejvíce potřeba. A asi nejdůležitější otázka, kterou si klademe, je kompatibilita mezi zvolenými cíly, tak jak jsou definovány v článku 5, a těmi mechanismy, eh, které se eh, v tomto investičním fondu navrhují. Komise správně hovoří o tom zvýšeném riziku, s tím souhlasíme, s tím, že je potřeba zpřísnit rizikový profil, že je potřeba zohledňovat zaměstnanost, energetickou náročnost, malé podniky. A my se ptáme, a také vzdělávání, to je také všechno článku 5, my se ptáme, jestli eh, toto nasměřování těch investic je vůbec kompatibilní s tím pákovým efektem, eh, který je přitom naprosto zásadní pro celé fungování. Vím, že si musím pospíšit, takže eh, ještě chci říci, že bychom měli také opatrně zacházet s tím principem adicionality těchto prostředků a o tom panuje celá řada pochybností. Takže těch doplněných otázek je hodně, mohla bych se ještě Eh, zmiňovat o tom, eh, o tom fungování tohoto fondu a dále o těch makroekonomických kritériích, tak jak to říkal pan Ullman. A jde tedy také o tom, jak přilákat co nejvíce malých nebo regionálních eh, investičních bank, které jsou nejblíže malým podnikům. Děkuji a já teď převezmu roli Roberta a je tady ještě 13 přihlášených řečníků a přitom eh, bychom měli opustit tento sál v 7 eh, hodin, takže bych vás chtěl poprosit, abyste se omezili na dvě minuty ve svých vystoupeních. A slovo má nyní Sander Lois. Eh, Děkuji, pane předsedo. Možná, že bychom mohli ušetřit trochu času. protože Richard Ashworth ze skupiny ECR je právě na misi v Asii a já teď mluvím trochu za sebe, ale eh, také za celou naši skupinu. My jsme eh, udělali naše domácí úkoly, podívali jsme se na všechny dokumenty, které jsme dostali také eh, před zasedáním rady a celkem eh, bych to chtěl teď zredukovat na pět bodů, které se vynořují v této debatě. Je pravda, že ten motor evropské ekonomiky nefunguje moc dobře, ale myslím si, že řešení nespočívá v tom, že najdeme peníze ale to řešení by mělo spočívat ve strukturálních reformách, které budou provádět eh, členské státy, zejména na pracovním trhu, aby byly konkurenceschopnější. A za druhé, eh, je otázkou, kolik vlastně rozpočtových prostředků do tohoto fondu půjde. Jednak se hovoří již o prostředcích, které byly investovány do evropské ekonomiky a o, eh, do inovací a otázkou je, odkud ty peníze vlastně přijdou. Hovoří se o 315 miliardách eh, euro. To by znamenalo, že ty peníze se by se museli využívat velmi účelně. Otázkou je, jestli by eh, ty stávající projekty nebyly užitečnější. A také se hovoří o faktoru 15 ku 1 toho pákového efektu. A dá nevíme, jestli to má být trvalé povahy nebo pouze přechodné. Podle nás by to mělo být pouze přechodné. Pokud eh, tyto mechanismy budou fungovat efektivně, tak v budoucnosti eh, se nad tím můžeme zamyslet. A za čtvrté, Měli bychom eh, dbát na pečlivý výběr projektů. Rada už prohlásila, že ty členské státy, které přispějí do tohoto strategického fondu, by potom také měly mít možnost ovlivňovat vybrané projekty. A jenom velmi rychle ještě k tomu, co bylo řečeno na plenárním zasedání. Ekonomika není kasíno. A jde o možnost, že by ty zisky šly do soukromého sektoru a potom by ale nemělo to být tak, že by eh, záruky za to nesly daní poplatníci. Omdat je jen Zuidoost-Azië Já jsem tady omluvil Richarda Ashworta, který není přítomen, pane předsedo. Děkuji. Takže tím jsme vyšetřili trochu času. Pan Ramon Tremosa i Bases. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že mi stačí minuta. Já jsem se podíval velmi vstřícně na návrhy předsedy komise Junckera o to, abychom měli investiční fond ve výši 315 miliard euro. Já si myslím, že určitě, kdyby se podařilo to dobře provádět, tak by to posílilo hospodářský růst Evropské unie a také v celé řadě čínských států, zejména na jihu Evropy, v posledních pěti letech rozpočtové škrty byly na úkor veřejných investic, nedotkly se například vojenských výdajů. A proto si myslím, že tento návrh je možná eh, dobrý, ale otázkou je, jestli se podaří ty peníze dobře využít. A například pro mě jde hlavně o to, jak vybrat ty správné investiční projekty. To je jádro celé této debaty. Neměli bychom zase investovat eh, do vlaků bez cestující nebo do letišť, která nikdo nepoužívá. To je podle mě úplně nejležitější. A především bychom měli prioritizovat ty projekty, na kterých jsme v rámci TNT už pracovali v posledních deseti letech. V posledním eh, eh, legislativním období jsme na výboru pro dopravu probírali eh, několik projektů, které přinášejí přidanou hodnotu v oblasti dopravy. Těch projektů jsme identifikovali několik a e, u nich se zhodla jak komise, rada, tak i parlament na tom, že by mohly být užitečné. Takže se pojďme k něm vrátit. A nemyslím si, že by vlády členských států měly rozhodovat o co je v evropském zájmu. A nyní Nil Torvas. Děkuji, pane předsedo. Já mám šest bodů. První, jestli je to přechodné nebo trvalé opatření. Všichni říkají, že to je přechodné, ale víme, že svět je plný různých přechodných eh, opatření, která eh, někdy někdo nezrušil a už tady trvají nějakou dobu. Takže eh, já si myslím, že spíš to bude něco trvalějšího. Čím se dostáváme ke svému druhému bodu, pokud to je trvalý fond, tak bychom se měli zamyslet Eh, nad tím, kde pro tento fond získat peníze. A neměli bychom vždycky jenom přemýšlet o tom nejjednodušším způsobu. Za třetí, nejdůležitější otázkou je účelnost vynaložených prostředků. Otázka, jestli bychom ty peníze měli dávat zadarmo, anebo aspoň částečně ve formě půjček, abychom eh, zajistili nějakou efektivnost. Další bod je ta nesnesitelná lehkost těchto prostředků evropských institucí. Více než rok jsme se dohadovali o víceletém finančním rámci, bylo velmi obtížné najít vůbec nějaké peníze, ale najednou členské státy říkají, že není tak těžké ty peníze nalézt ale většinou to nejsou jejich peníze, ale naše. A za páté je to otázka vlastních zdrojů. Pokud nevyřešíme otázku vlastních zdrojů, tak už se nám to nikdy nepodaří. A proto bychom měli využít tuto situaci, proto abychom vyřešili své vlastní zdroje. A každý den tady mluvíme o malých podnicích, ale ve skutečnosti pro ně děláme eh, velmi málo. Potřebujeme nějaké rozhraní, pan Ulma mluvil o šnečtele, abychom jim skutečně pomohli. A to je všechno. Děkuji vám a nyní má slovo Pan Sekut. Ja, danke schön. <clears throat> danke schön. Děkuji. Mám mluvit? Ja? OK. Ich will nur... Tak, ano, já bych chtěl ještě jednou poukázat eh, na to, že vzhledem k velké zálibě těch velkých politických skupin hovořit o těch velkých politikách, například paktu růstu a stability, a o to se také odvíjí řečnické doby, to eh, znamená, že na začátku ty velké skupiny mají mnohem větší eh, prostor pro své pro svá vystoupení než zástupci menší skupin. Ale já chci říct, že se těším na neideologickou debatu, kterou tady někteří požadovali. A pokud máme vést takovou neideologickou debatu, tak se nemůžeme bránit tomu, že ty investice, které nejvíce eh, vypadly, bylo na těch místech, která jsou, eh, kde to nejvíce bolelo. Mohl bych eh, tady eh, parafrázovat to, co říkal Bill Clinton před volbami v roce 92, že jde hlavně o ekonomiku, ale v našem případě jde hlavně o škrty. Jde o to, aby ale investice byly ziskové a proto mi přijde absurdní, že v takovémto kontextu tento Junckerův balíček eh, klade tolik váhy na ta soukromá partnerství, která se mnohem eh, mohou prodražit pro daňové poplatníky. A to proto, že když například stát provozuje dálnici, tak to není, aby to přineslo nějaké zisky. A e, když například děláte e, zateplení budov, tak tam můžete můžete e, do toho zatáhnout také soukromého investora, ale při nulových úrocích je otázkou, proč se to vlastně nefinancuje sám. A za těch současných nízkých úrokových sazeb Eh, jsou prostředky eh, k dispozici. A místo toho by bylo mnohem lepší jít na to přímo a říci si, že to budeme financovat eh, z úvěru. Tím, že například více zdaníme zisky velkých koncernů, což je také téma, kterým bychom se měli zabývat. A nebo by mohla Evropská investiční banka vydat vlastní dluhopisy, které by se nezapočítávaly do maastrichtských kritérií. Děkuji. A teď pan Ernest Maragal. Just a second. Can I just point to the to the chair that this was not Bas Eickhout who spoke. Uh, this was Gue speaking. So in. Já bych pouze chtěl uh, říci, že teď hovořil uh, zásobce za GUE, ale já bych rád pohovořil potom také za sebe, jenom abychom si to tady nepletli. To Euh, tel qu'établi au sein de la commission. Promiňte, já jsem zatím ještě nemal změnit ten pořádek řečníku, tak jak to bylo eh, ve vašem výboru stanem, takže se omlouvám, prosím, máte slovo. Ano. No, no monsieur Maragall. Pan Maragall? Uh, gracias, presidentes. Děkuji, děkuji, pane předsedom. Eh, hovoříme tady o tom, že soukromé peníze by měly sloužit veřejnému zájmu. Takový je tedy vlastně taková je myšlenka zatím to, u to, tohoto plánu. Dejme tomu, že vycházíme z toho, že tyto peníze skutečně jsou k dispozici, že jich je hodně, ale že jsou eh, k dispozici pouze tehdy, kdy je tady zajištěn zisk což si myslím, že eh, toto není na první pohled přijatelné. Jestliže EFSIM má být něco více než nějaký spekulativní projekt, jinými slovy, jestliže skutečně jde o to, aby peníze ze soukromého sektoru se dostávaly do tohoto fondu, pak je potřeba se soustředit i na hospodářskou politiku a to na takovou hospodářskou politiku, která nebude generovat nepřijatelné výsledky. Měla by to být politika, která umožní všem členským státům jít svou vlastní cestou a dosáhnout rovnovážného růstu. Myslím si, že Evropský parlament má zde svoji úlohu, kterou musí se hrát. E, a to nejen při formulování definic, ale také e, v oblasti monitorování. To si myslím, že je věc naprosto zásadní. To všechno musí být navíc systematické. Odkud navíc e, přijdou ty peníze z evropského rozpočtu? Ta první, ten první myšlenka byla, že by to mohlo být z horizontu 2020 tom případě ale musíme hovořit o dvou základních eh, kritériích, to znamená o reálných investicích s rozumným, rozumnou mírou rizika a také o eh, výhodách pro společnosti. Měli bychom mít formulovány jak negativní, tak pozitivní podmínky Ehm, pochopitelně bychom se měli soustředit na takové věci, jako je veřejný sektor, eh, otázka výzkumu, vývoje, vědy, eh, ochrany životního prostředí, protože to by zajistilo skutečně dobré výsledky a zajistilo by to také určitou vnitřní rovnováhu celé Evropské unie. Děkuji. A nyní pan Bas. Děkuji, děkuji za slovo. Pouze několik poznámek k tomu, co již zaznělo. EPP říkalo něco o ideologické debatě, že bychom ji neměli zahájit. Ano, to zní dobře. Ovšem víme, že EPP bylo kritické, pokud jde o jakékoliv investice, čili nyní vlastně neprobíhá žádná ideologická debata. No, já, to podporu, já to vnímám jako podporu tohoto investičního projektu ze strany EPP, to je dobře. Ovšem, podívejme se na ambiciózní úroveň celého tohoto programu. To je ten další krok. Vím, že ALDE navrhli 700 miliard SND 800 miliard, my jsme rovněž navrhovali něco podobného, tak asi bychom se měli podívat na to, jak zlepšit tento návrh, jak z něj udělat ambicioznější návrh, EPP přístup, to znamená, že nebudou postupovat ideologicky, to vítám, to je dobrá věc, pokud teda půjdeme tímto směrem. Podíváme-li se na samotný program, jež navrhuje komise, tento investiční program, Jistě musí se probíhat řádná rozpráva, pokud jde o ten faktor pákového efektu t 15. Ano, 315 to je na papíře, to všichni víme. Ovšem zatím máme pouze 21 miliard v celém tomto programu. Čili kde tento pákový efekt, jak je dosáhneme, odkud ho získáme a o tom by měla probíhat řádná ro, eh, rozpráva. Dále je to výběr jednotlivých projektů. Já mám opravdu upřímné pochybnosti, pokud je o nedostatek kritérií, adicionalita těchto návrhů, těchto projektů, jakým způsobem to zajistíme, jak zajistíme, že to nebude veřejnost, která ehm, na sebe převezme rizika, zatímco profit a zisky si vezme nějaký soukromý sektor. Samozřejmě nesmíme zapomínat na Horizon 2020, pro, mm, facilitu pro propojení Evropy, to ovšem znamená, že musí být kritičtější, chceme být spojení, chceme táhnout za jeden propas. Ano, to je dobře, ovšem měli bychom zajistit to, aby to byl kvalitní program, řádný program, aby opravdu dosáhlo kýžených výsledků, aby to nebyl ideologický projekt a já jsem velice rád, že EPP je v tomto ohledu na naší straně. Merci. Děkujeme, říká pan předseda. Pan Zany by se chtěl vyslovit, jednak je to zpravodaj pro náš výbor rozpočet a zároveň i v ekonu. Takže prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegové zmínili body, které jsou jistě zajímavé a já osobně podporuji rovněž tuto iniciativu. Ovšem mám mnoho pochybností ohledně účinnosti celé této iniciativy nejjednodušší způsob vpřed, podle mého názoru, až mít tento mechanismus na komunitní úrovni, by podle mého názoru bylo umožnit více pružnosti členským státům, které by byly schopny nějakým způsobem získat finanční zdroje efektivnějším způsobem. Ve výboru pro rozpočet bychom se měli podrobně zabývat otázkou zdrojů, které by měly přijít z horizontu 2020. To jsou naše prioritní programy a pokud využijeme finanční prostředky z těchto programů, podle mého názoru to by nebylo nejlepším řešením. Máme tam ohromné problémy s platbami, tím bychom celou záležitost možná zkomplikovali pro programy, projekty, které jsme si v minulosti stanovili, nebo které komise v minulosti označila za prioritní projekty. Proto bychom se měli podívat i na jiné oblasti rozpočtu, ze kterých bychom tyto prostředky mohli čerpat. 21 miliard, to je ten základní obnos, který je příliš nízkou částkou, nízkou zárukou. Potřebujeme v tomto ohledu více zdrojů a nemůžeme se spoléhat pouze na soukromé investice nebo v 90% těchto programů, protože soukromý sektor od roku 2011 v podstatě neinvestoval neexistuje zatím dostatečné nebo ne, nemáme prostředí, ve kterém by chtěl soukromý sektor investovat stejným způsobem na stejné úrovni, jak tomu bylo před krizí. Potřebujeme transparentnost při výběru jednotlivých projektů, kdo se zúčastní, kdo bude investovat, které soukromé partnery tam budeme mít, především s ohledem i na zkušenosti u projektových fondů, které by mohly být takovým vlastně podobným řešením. Ovšem u alokování těchto, těchto projektových obligací jsme viděli hm, hodně nedostatků a vlády by to měly nějak zprůhlednit, zjednodušit, toto je příliš byrokratické. Chceme-li být hm, chceme-li, aby to byly projekty účinné, efektivní, tak by ta struktura měla být skutečně Eh, zjednodušená, jinak se nám to nepovede. Pokud jde o HDP, eh, pokud jde o dopady v následujících třech letech, i tam bychom měli mít určité studie k dispozici, pan, pan předseda. Ano, jelikož, jelikož teda zastupuje oba dva výbory, tak prosím, dáme mu trošku času navíc, ale už prosím, abyste to teda dokončil váš příspěvek dobře, výborně, takže jenom jsem chtěl říci, že u našeho plánu bychom se měli zaměřit na dva pilíře z těch tří, které stanovila Evropská komise. To znamená, to budou ty zasílené iniciativy, které by skutečně měly být Eh, dopad pozitivní na ekonomiku, na udržitelný růst, to je základní záležitost. A druhá, odstranit překážky investicím, zajistit eh, to, aby soukromí investoři se opětovně vrátili k nám do Evropské unie. Děkujeme, paní Liadnier Jada má slovo. Já se pokusím um, hovořit velice krátce, abych vykompenzovala to, co uh, již tady zrávili někteří moji kolegové. Já si myslím, že tady se hovoří o kvadratuře kruhu. Já, kruhu. Já si myslím, že je potřeba se věnovat skutečně těm naprosto zásadním otázkám. Uh, je tady celá řada eh, problémů a otázek, které nejsou kvantifikovatelné a myslím si, že je důležité je zajistit demokracii při veškerém rozhodování. Je potřeba také mít přístup k těmto věcem, zajistit transparentnost, jakým způsobem dostaneme tyto investice do veřejného sektoru tak, abychom zajistili veřejný zájem a jakým způsobem s tou budou mít prospěch také malý, malé a velké, středně velké firmy a ne pouze velký, velcí eh, soukromí investoři jak se říká, eh, kdo eh, měl bychom spěchat pomalu, takže eh, já si myslím, že toto nemůže být v žádném případě na úkor takových programů, jako je třeba Horizont 2020 a v žádném případě nesmíme přitom vše zapomínat na daňové poplatníky. Děkuji. A nyní si vyslechneme je, výboru kteří se eh, podílejí na základě jednacího řádu. Nejprve Katrin van Krem, která právě asi odešla. Pan Dominik Rike, který je zpravodajem výboru TRAN, který také odešel, nebo je tady? Ještě před tady byl. Paní Ines Alessandr tady je, tak té dávám slovo. Děkuji. Eh, pane předsedo. Já se omlouvám, že mám eh, takto ochratělý hlas. Doufám, že ani úplně teď nepřijdu. Jsem trochu nemocná. Jsem ráda, že tady také mohu vystoupit na tomto společném zasedání eh, těchto dvou výborů. Na výboru pro dopravu jsme dlouho diskutovali s komisí a konzultovali jsme to s ostatními politickými skupinami a všichni prakticky si děláme obavy z toho rozhodnutí, které bylo učiněno eh, po třech letech diskuzí u programu Connecting Europe Facility. Teď končí eh, období vyhlášené pro uchazeče o projekty, podílejí se na tom eh, různí investoři, partneři v evropských regionech a to, co mě teď, eh, což mě teď přivádí k otázce o tom, že my poskytujeme třetinu těch 8 miliard eh, z toho základního rozpočtu. a děláme si starosti z toho, jakou přijenou hodnotu eh, vytvoří tento Junckerův eh, fond u infrastrukturních projektů. Protože ty už eh, dostali prostředky z různých fondů. A my eh, jsme dostali svědky toho, že české státy nechtějí investovat do těch projektů, kde nevědí, na co to přesně půjde, ale u těch specifických projektů, které mají přidanou hodnotu a které vedou k jasnému prospěchu v oblasti zaměstnanosti nebo jinde, kde je jasný multiplikační efekt, kde to přispívá k energetické účinnosti nebo k čisté dopravě nebo k železnicím a zlepšení dopravních eh, uzlů, tak to všechno jsou projekty, které by neměly být eh, penalizovány paktem stability. Takže ten rozdíl mezi tímto a tím, co jsme znali předtím, a tyto projekty, o kterých teď hovořím, by měly být začít eh, být financovány od, 20, od června. A nám tedy leží na srdci osud evropských dopravních projektů a jejich předaná hodnota. Chceme, aby Evropský parlament se k tomu mohl vyjádřit. A hlavně musíme monitorovat eh, implementaci těchto projektů. A teď ještě Chris, Jeftaris Kristoforu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και με τη σειρά μου εγώ Děkuji. Já bych chtěl eh, eh, říci, že jsem velmi eh, rád, že komise připravila tento plán o strategickém investičním fondu. Je smutné, že k tomu došlo teprve v důsledku ekonomické krize, protože něco takového mohlo existovat už dávno. Ale eh, i přesto všechno víme, že těch 315 miliard, eh, to zní moc hezky, vytváří to velmi optimistická očekávání u těch občanů, kteří jsou eh, zklamáni tím, že se pořád nedaří oživit hospodářský růst. A proto bychom se měli postarat o to, aby tento plán byl převeden eh, do praxe, aby to eh, začalo fungovat a nastartovalo to ekonomiku. Já jsem se ptal eh, konkrétními dotazy na podrobnosti a jak přesně budeme měřit ten ekonomický dopad, jak to zlepší zaměstnanost, nebo jak to posílí hospodářský růst. A žádné odpovědi jsem nedostal. A víme, že tady jsou obrovské rozdíly mezi státy na jihu a na severu Evropy. Eh, u nás na Kypru eh, víme, že s jednou miliardou eh, investic bychom mohli výrazně zlepšit ekonomickou situaci. A proto eh, bychom rádi, aby ty projekty šly těm slabším, ne těm, kteří to nepotřebují. A dále se musíme ptát, jestli to také povede ke snížení chudoby a jestli eh, se sníží nezaměstnanost, jestli se tím pomůže těm eh, neustále zmiňovaným malým podnikům a jestli se také sníží ty rozdíly, které pořád přetrvávají mezi jihem a severem. Že hospodářský eh, růst je jedna věc, ale že musíme hlavně usilovat o to, aby se snižovaly nerovnosti, které tady pořád jsou. Děkuji vám. Bylo řečeno, že je potřeba aby kromě těch investic české státy prováděly také strukturální reformy. Jsem Poreno. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tady byla už celá řada lidí, kteří se přáli, aby tento investiční plán eh, vznikl, ale přesto eh, všechno je potřeba eh, se klást otázky. Já si myslím, že je dobře, že ten plán existuje. Je to originální plán, protože chce mm, využít soukromé investice a také záruky Evropské unie. Je to určitě pokus, který stojí za to. Je možné, že by potom mohl být prodloužen a mohl by vést eh, k nové dynamice, k vytváření pracovních míst, ale je tady celá řada otázek, které potřeba si klást. Já už ostatní, tady mnohé klást, já mám dvě. Eh, za prvé je to ten slavný multiplikační eh, faktor. Mě by to hodně zajímalo, jak to přesně bude fungovat. To třeba, aby eh, se k tomu přidali svými intervencemi také města nebo regiony nebo členské státy. Je potřeba to mít nějaký klíč, kterým to umožní, aby se k těmto investicím přidali. A druhá věc, nebo druhý aspekt, který tady nebyl zmiňován tak často, je ta naléhavost, protože musíme to rychle vyřídit, musíme to rychle eh, uvést do praxe, aby to pomohlo eh, zaměstnanosti. Bylo by dobře, aby to nenarazilo na různé administrativní potíže ve členských státech a také bychom se měli velmi pečlivě zabývat výběrem těch projektů. A ta administrativa všech těch projektů tady bude zásadní věc. A ještě úplně poslední věc, Nelze si představit, jak by evropský rozpočet mohl obětovat eh, investice na vědu a výzkum. Je potřeba hledat nějaké jiné řešení. Pan Petris Sapama má slovo. Děkuji. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Myslím, že bychom si měli připomenout ten velký kontext. Myslím si, že je potřeba eh, vycházet z toho, že právě tento velký obraz je velice náročný. Koheze celé, eh, soudržnost celé Unie v současné době je testována a testuje, eh, testuje nás nejen ta současná ekonomika v Evropě, ale také Eh, problémy geopolitické ve formě Vladimira Putona, Putina a také eh, <clears throat> obrovské problémy, které v současné době řeší eurozóna. <clears throat> Myslím si, eh, že v této souvislosti toto všechno má mimořádnou důležitost pro Eh, bezprostřední budoucnost Evropy. Komise nám říká, že eh, neexistuje nedostatek peněz, co se týče možnosti investic. Naopak nám říkají, že peníze jsou a že jenom hledají místo, kde by mohly eh, se nějakým způsobem realizovat. Ale jestliže existuje jedna věc, kterou bychom měli říkat a kterou bychom měli dělat, tak je to toto. <clears throat> Nehra, nezahrávejme si s tím, co máme politicky vytvořme určitý, určitý rámec, ale nic jiného. Neměli bychom eh, dovolit žádné hry mezi členskými státy. Eh, eh, měli bychom pouze se soustředit na využití evropského potenciálu. Tady zkrátka politika by neměla mít své místo, protože jinak investoři zkrátka se neobjeví. Chtěl bych říct svému kolegovi, z Gule a také konvy, jestliže e, toto máte na mysli, jestliže říkáte, že bychom to všechno měli oprostit od ideologie, pak máte pravdu. Vy říkáte tomato a já říkám tomato a jestliže chcete citovat Billa Clintona anebo James e, Cartera, který e, a kdyby tady dneska byli s námi, tak zcela jistě by vás ujistili o tom, že stále ještě opravdu jde o ekonomiku. Děkuji. Poslední příspěvek. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, já řeknu pouze tři eh, věci. Eh, za prvé to se týká těch garancí z evropského rozpočtu. Myslím si, že u EFSI skutečně musíme zajistit funkcionalitu všech programů, jako je Horizon 22 a Connecting Europe. Um což jsou ty eh, programy, do kterých by měla jít hodně eh, prostředků z Myslím si, že je potřeba zajistit, aby <clears throat> tyto programy skutečně plnily své cíle, až budou tedy uvolněny příslušné prostředky. Myslím si, že bude eh, potřeba využít těch částek pro finanční instrumenty, které má k dispozici Evropská investiční banka. A to jsou také ty instrumenty týkající se sdílení rizik. Eh, protože právě fungování těchto instrumentů je velice podobné tomu, čeho chceme dosáhnout z EFSI. Za druhé je potřeba, aby investice v rámci EFSI generovaly také příjem pro evropský rozpočet. Proto si myslím, že bychom eh, eh, si měli postarat o to, aby všechno ta ustanovení byla přesně stanovena, to znamená včetně toho, jakým způsobem by zisky se měly dostat zpátky do evropského rozpočtu. A e, ta e, poslední věc se týká toho, čemu říkáme Project Pipeline. Tady e, musíme najít rovnováhu, abychom neměli příliš velkou regulaci, ale součas, současně s tím, abychom měli naprosto zajištěné ty základní principy fungování. Myslím si, eh, že zatím neexistuje například dostatečné, dostatečné návrhy týkající se ekonomické životnosti a také dopadu nebo eh, studií eh, dopadu. Všem to jsou věci velice důležité a týkají se také soukromého sektoru, tak jako řekl Karas už myslím si, že je velice důležité, abychom tady vůbec nedopustili jakékoliv politické angažování eh, při výběru těchto projektů, pokud mají být atraktivní pro soukromé investory. Ty, ta kritéria musí být naprosto transparentní při tomto výběru a musíme dosáhnout eh, rovnováhy mezi eh, sektorovou dimenzí tak, aby to odpovídalo tomu, čeho jsem odhadnout v rámci Horizontu 2020 a Connecting Europe Facility. A to všechno by se mělo promítnout také do oblasti vytváření nových pracovních příležitostí. Eh, tady nejde pouze o nějaké konkrétní, eh, či, konkrétní čísla, jako například kolik máme kilometrů dálnic, ale spíše skutečně je potřeba všechny tyto věci eh, hodnotit také z pohledu dopadu. Děkuji, říká pan předseda. Tím jsme se dostali na závěr dnešní společné schůže. Podali jste mnoho, mnoho otázek, které v podstatě to jsou ty další ještě k těm 110, které jsme měli k dispozici z vaší strany, předložili komisi. Většinou v následujících hodinách bychom očekávali od nich odpověď, takový je postup, měla by příští čtvrtek 26.2. od 14 do 16, pro ještě taková společná schůze otázek, odpovědí, kde budou i odborníci ze strany komise, kteří budou odpovídat na vaše dotazy. Rád bych poděkoval Evropské investiční bance, komisi, které vyslali své zástupce, a nyní, jestli dovolíte, ještě dva spoluspravodajové úplně na závěr, aby nám trochu popsali pocity, které mají z této naší dnešní schůzky a zároveň to, co nějak očekáváme od toho dalšího postupu. Možná to trošku změníme. Do pořadí pan Fernández. by začal. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rád, pane předsedo, poděkoval za všechny příspěvky kolegů všechno jsem si eh, poznamenal. Samozřejmě, že to všechno vezmu v potaz, vážím. A ten investiční fond, o kterém hovoříme, bude úspěchem. Ale nikdo nemůže říct, že tento plán, tento fond bude nutně úspěchem. My můžeme říci, že získáme mnoho, pokud zrealizujeme tento fond, pouze když budeme mít tu záruku 8 milionů eur, to je příspěvek, to je záruka z evropského rozpočtu. A je důležité, abychom pochopili, že prvním cílem tohoto plánu je to, abychom tady měli ten pákový efekt. Pákový efekt, abychom nalákali soukromé investice, které samozřejmě již určitým způsobem jsou převáděny regulaci nařízením, které tady vypracováváme, toto nařízení jakýmsi podnětem, ale je tedy důležité, abychom tady měli ten garanční fond ve výši 8 miliard eur. Ještě jednou děkuji všem za jejich příspěvky a jsem si jistý, že se nám podaří a občané to od nás očekávají v čase, který máme k dispozici, zrealizovat tento plán, který znamená růst, který znamená zaměstnanost, který zaměstná, znamená také silnější a solidárnější Evropu. Tady byla nanesena jistá řada pochyb. A já věřím, že komise na ně zodpoví. Samozřejmě jedná se o ten multiplikační faktor. Komise ještě několikrát opakovala, že tento faktor 15 tady je, protože jsou tady další fondy, například COSME, a ten multiplikační faktor programu, například toho kosmého, je dokonce 28. Takže jsou to značně technické záležitosti a já věřím, důvěřuji studiím, které existují a také důvěřuji zkušenostem, které máme z minulosti, z projektů, které také byly realizovány. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pan Bulman? Ehm, vážení předsedové, vážení kolegové, chtěl bych připomenout, že tento parlament dlouho čekal na to, až tato komise přijde s takovýmto návrhem. Ve zprávách z minulých vodelních období, zejména ve zprávě pana kolegy Karase, ve zprávě kolegyně Tyson, která je nyní členkou komise, tento parlament požadoval aby komise zaujala proaktivní postoj, sehrála proaktivní roli při vytváření nového hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst. Nyní jsme v situaci, kdy můžeme o tomto spolu rozhodovat, to je dobře. Než jsem měl možnost si vyslechnout celou řadu velice čestných a upřímných závazků v tom, že se tedy budou všichni snažit vytvořit nějaký dobrý produkt. Takže důvěřujme v tomu, i když jsme tady trochu zažili eh, jistou ironii, když jsme se tady trochu, tak trochu popichovali. Já věřím, že je možné, abychom napříč všemi frakcemi vytvořili dobrý produkt, dobrý plán procesu spolurozhodování a během příštích týdnů se mm, vynasnažíme ze všech našich sil, aby se to povedlo. Děkujeme, říká pán předseda. A tím končíme naše první společné setkání. Ještě jednou bych rád připomněl, že příště se uvidíme v pondělí 2.3. od 15.30 do 18.30 a bude to několik takových um, slyšení společných a zároveň prezentace návrhu. A zároveň to teda plánujeme na 12.3. ve Štrasburku. Roberto, tím končíme myslím si. A nyní bych poprosil ještě koordinátory za výbor pro rozpočet, aby zůstali sále. Děkuji. Okay.